sledovat, je, tak jak je uvedeno v programu. Teď přistupujeme k obecné rozpravě o barmě. Nejprve navrhovatele a jako první je paní De Kaiser na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Situace v Barmě se zhoršuje. Myslím, že ani není potřeba připomínat všechny nedávné kroky barmské vlády na úkor místních obyvatel. Eh, a poté co byla udělena Sacharovova cena Aung San Suu Kyi, která je v domácím vězení. Barmská vláda tvrdí, že usiluje o demokratickou transformaci, která by měla vést k volbám, ale pokud tyto volby se vůbec budou konat, s, a to podle ústavy, kterou nařídila vojenská chunta, tak tím jenom dojde k legitimizaci eh, místního režimu. A proto požadujeme, aby mezinárodní společenství, včetně Číny, Ruska a Spojených států, i nadále eh, koordinovali své úsilí a vyvíjeli tlak na barmskou vládu, tak aby eh, nebyla porušovaná lidská práva, aby ohlášená demokratická transformace nebyla jenom jakousi fraškou Děkuji vám, paní kolegyně, a teď na jednu minutu kolega Kačmárek. Pane předsedo, dámy a pánové, Poprvé eh, za 20 let eh, se vyhlašují v nějaké zemi volby. Obvykle to vyvolává optimismus, doufáme v demokracii, ale mm, mm, patrně jenom málo kdo z nás a obyvatelů občanů Barmy věří, že ty volby, které by se měly konat na konci roku, budou demokratické, čestné a že přivedou skutečné e, změny, protože my už tento problém vidíme po řadu let a v našem usnesení se zmiňujeme o porušování lidských práv, co se tam děje denně. E, pořád ale ještě nedokážeme říci občanům Barmy, jak by toto měli, s čím by měli, jak by tím mohli skoncovat. Myslím si, že jenom spolupráce, společná činnost, ale kdo by to měl podnikat? podnikat ty společné akce. Eh, Sousední země, které obchodují s Barmou a bezprostředně vlastně tento režim financují, jako je Čína a Rusko, nebo Evropská unie, OSN, USA. Možná, že když se opravdu sejdou partneři, pak teprve dojde ke změně. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Jako další je na řadě kolegyně Veřiat na dvě minuty. Barma je pod vládou vojenské chunty od roku 62. Je to jeden z nejrepresivnějších režimů na světě. V roce 90 se proběhly demokratické volby, ale ti, kteří mě vyhráli, byli všichni zatčeni a donuceni k odstoupení. Víme, že v zemi je celá řada politických představitelů ve vězení, včetně buddhistických mnichů, kteří proti chuntě povstali eh, před dvěma lety. Eh, Víme, že v sousedních státech, v Malajzii, v Tajsku, v Indii žijí statisíce barmských uprchlíků, kolikrát eh, v otřesných eh, podmínkách. Eh, desítky tisíc obyvatel byly vyhnány ze svých domovů proti své vůli. Stejně tak jsou ohroženi novináři. Minimálně 14 novinářů je v současnosti ve vězení. A chtěl bych také připomenout konkrétně jedné mladé novinářky, které 25 let, která byla odsouzena na dlouhou dobu do vězení za to, že si dovezla nelegálně motocykl, protože chtěla jet do buddhistického kláštera, zjistit, jaká je tam situace. Jak už říkala paní de Kaiser, ohlášené volby nemají žádný smysl, než legitimizovat eh, místní režim. Je potřeba, abychom odsoudili neustále systematické porušování lidských práv v Barmě a vyzvat barmskou vládu k dialogu. A je také potřeba zastavit najímání dětských vojáků a chceme také apelovat na vlády Indie, Ruska a Číny, aby využili veškerého svého vlivu ke zlepšení situace. Chtěla bych také poprosit vás, paní komisařko, abyste se obrátila na radu aby zachovala sankce vůči barmského, barskému režimu. Kromě slov nemáme žádné další prostředky, jak zlepšit eh, demokracii v této zemi. Chceme, aby bylo vyžito všech opatření na zlepšení eh, situace obyvatel. Pan předseda odňal slovo řečnici. A teď eh, pan kolega Tenok na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem přestal počítat za ty roky, kolikrát se stalo, že jsme hovořili o strašné situaci na barmě, pokud jde o lidská práva. Pokaždé, když se snažíme změkčit naši retoriku vůči chuntě, tak bychom se měli rozlánout po našem vlastním parlamentu a uvědomit si, proč bychom měli nadále eh, stupňovat ten tlak. A já hovořím konkrétně o nositelce Nobelovy ceny. Eh, Suti, která má fotografii v Bruselu i ve Štrasburku, v Evropském parlamentu. A několikrát se jí nedostalo slova. Měli bychom tedy za ně hovořit odsud a měli bychom jim slibovat naše podporu a pomoc, jak přivést demokracii do Barmy. Rovněž také jde o minoritní eh, práva menšin eh, na barmě, o diskriminaci ze strany armády, o eh, to, že řada lidí musela utéct do Bangladéše. Ale jako demokrati máme skutečnou povinnost takovéto kroky odsuzovat pokaždé, když se stane, že vidíme, že se páchají někde po světě. Děkuji. Kolega Romeva Rueda na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Před několika měsíci jsem měl příležitost navštívit eh, thajsko-barmskou hranici. Tisíce uprchlíků teď eh, čekají na to, aby se mohli vrátit domů a někteří z nich eh, čekají velice dlouho. Také jsme se sešli s některými opozičními skupinami a kteří patří do strany, kterou vede Aung eh, San Suu Kyi. My jsme eh, velice bedlivě sledovali všechno, co se děje, abychom věděli, zda eh, se přímo před námi neodehrají ehm, porušování lidských práv. A v současné době opravdu ty navrhované reformy eh, by nepřinesly nic nového ve smyslu skutečné svobody výrazu, svobodného vyjadřování. Eh, došlo k určitým změnám, že v minulém roce eh, bylo mnoho vězňů propuštěno, ovšem většinou se nejednalo o politické vězně. A skutečný problém je, že je tady pořád ještě 2100 politických vězňů a proto si těžko dovedeme představit, že by ty volby mohly být eh, svobodné a demokratické. Proto je naprosto nezbytné, abychom trvali na tom, že ty volby se musí odehrávat v patřičném kontextu a eh, samozřejmě, že pokrok bude vítán, ale musí to být na základě bezpodmínečného propuštění všech těchto osob a musí být dána záruka uprchlíkům, že se mohou vrátit. A tady bych chtěl se obrátit na komisi, protože protože velmi nás znepokojuje, že rozpočet na tyto uprchlíky byl snížen, přičemž hovoříme o stovkách tisících lidí, kteří skutečně potřebují naši pomoc. To musíme mít na zřeteli a proto si myslím, že není správné ten rozpočet škrtat. Děkujeme, Děkujeme nyní za jednotlivé politické skupiny. Nejdříve kolega Mann, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Situace lidských práv v Barmě se výrazně zhoršila politické represe, represe a vojenská, vojenské násilí a sexuální násilí, zneužívání dětí jako vojenských eh, eh, vojáků, jako eh, dětských vojáků. A to je situace. Opoziční strany se snaží věc bojkotovat. A před rokem více než 200 tisíc lidí uteklo do utečeneckých táborů. Mnoho z nich šlo do Bangladéše a byli pronásledováni. A já jsem velice rád, že Bangladeš přijala delegaci EP a mohli jsme se, můžeme se dostat e, do této oblasti. Pojedeme e, do e, tohoto regionu, abychom získali odpovídající informace. Je jasné, že potřebujeme zajistit těmto lidem mezinárodní ochranu, aby mohli přežít. Evropská unie musí odmítat chování barmských úřadů, aby bylo jasné, o co se zasazujeme. Děkujeme kolegovi Manovi, dále jedna minuta kolega Paleckis. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, jste Pane předsedo, stejně jako kolega Charles Tanok, chci říci, že v tomto poloprázdném sále jsme už mnohokrát hovořili o strašlivé situaci v oblasti lidských práv v Barmě. I já už jsem o tom hovořil. Já doufám, že po této debatě bude mít hlas Evropského parlamentu a Evropské unie větší účinek. Proč? Protože je to poprvé, co zde hovoříme o tak důležité problematice lidských práv za Lisabonské smlouvy. To znamená v době, kdy už máme vysokou představitelku pro externí službu, Catherine Ashtonovou. Já Doufám, že to nám dává významné možnosti pro zlepšení situace jak v Barmě, tak i v jiných zemích, kde se porušují lidská práva. Já jsem přesvědčen o tom, že v Barmě můžeme něčeho pozitivního dosáhnout pouze tehdy, když se sladíme s většími státy jako Indie, Rusko a podobně. Děkuji, pan kolega Poremba, na jednu minutu. Pane předsedo, Dosavadní apely mezinárodního společenství na respektování lidských práv v Barmě konečně účinkují. Stále ještě máme tisíce politických vězňů, které armáda zadržuje a také je, je mučí a zabíjí. Eh, Sanyang Cuti je neustále v domácím vězení. A je to způsob, jaký chce režim zabránit v účasti v chystaných volbách. E, pro následování dochází také v případě různých e, náboženských menšin. E, dochází k vyhánění křesťanských věřících, kteří nacházejí útočiště v Tajsku. Tajské úřady ovšem eh, s tím nejsou příliš eh, spokojeny a také se snaží eh, vyloučit řadu Karenů a dalších. Děkuji. Dále paní Korola. Jedna minuta. Pane předsedo, co se týče lidských práv, Barma je skutečně jednou z nejkřehčích zemí na světě. Ten Seznam porušování je nekonečný a my jsme ve svém prohlášení v usnesení v podstatě zmínili pouze některé, přičemž hlavním cílem je ukázat, že víme přesně, co se děje a že sledujeme vývoj situace v Barmě. Chceme také poděkovat Tajsku za to, že odmítlo vrátit uprchlíky do Barmy. Minulý týden přišlo několik takových informací o Tajsku v tom smyslu tedy, že se rozhodlo nevracet tyto lidi. A oni, tyto lidé opouštěli zónu, ve které původně žili a je pozbuzující vidět, že jednání proběhla s tajskými úřady a že po nich, po nich tedy Tajsko rozhodlo, že nebude tyto lidi vracet. Děkuji. Děkujeme. Dále kolega Tarabela, jedna minuta. Pane předsedo, paní komisařko, ještě jednou Barma je skutečně v centru Eh, našeho zájmu, to na, proto tento návrh usnesení, abychom odsoudili situaci v této zemi, která se ne, neustále nezlepšuje, porušuje práva svých obyvatel a demokracie je tam více než nutná. Tak, jak to ukazují léta, Barma neustále vlastně porušuje práva, občanská práva svých obyvatel eh, svých občanů. Paní Aung San Suu Kyi neustále tedy musí eh, být zavřena a děti se stávají vojáky. Zkrátka těch příkladů je mnoho a mnoho, ani nestihneme všechny vyčíslit. A tak si přejeme, aby příští volby proběhly svobodně, aby i opozice a každý, kdo si přeje stát kandidátem, se tím mohl stát a přejeme si, aby i pozorovatelé ověřili, že skutečně jsou to volby svobodné a že vojenská chunta prostě nějak nenarušuje tyto volby. Děkuji. Děkujeme kolegovi. Dále jedna minuta kolegyně Makovej. The military junta has ruled the country through... Vojenská chunta vedla tuto zemi prostřednictvím násilí a porušování lidských práv. Já jako volený zástupce občanů volám po svobodných volbách v roce 2010, aby v Barmě mohla být legitimní vláda. Současný požadavek, aby při nejmenším 25 parlamentu byly členové vojska a vybrané vojenskými úřady, to je zcela narušená představa toho, co je demokratická vláda. Vím, že banská vláda podepsala úmluvu OSN proti korupci v roce 2005, ale neratifikovala ji. Ratifikace by ale měla být pouze prvním krokem. Důležitá je především implementace. Korupce přináší chudobu a beztrestnost. Děkuji paní kolegyně a nyní paní kolegyně Geringer Odenberg na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Jestliže se Barma rozhodne uspořádat volby, a bylo by to poprvé za 20 let, eh, byl by to určitý krok před, pokud ovšem ty volby proběhnou spravedlivým způsobem. Musí být univerzální, všeobecné a všichni občané, eh, aby mohli kandidovat, včetně Osan Suti spolu s radou dalších politických vězňů. Za druhé, tyto volby se musí týkat také sedmi milionů barmanů, kteří, eh, barmců, kteří utekli do Tajska a do Indie. Není, není možné, aby si vojenská chunta pro sebe rezervovala 25 parlamentních křesel, protože to by opravdu eh, ty volby eh, ty by nebyly spravedlivé. A musí tam být pozorovatelé, musí být svobodný přístup banských médií a pokud tyto podmínky eh, budou ignorovány, je třeba přijmout opatření podle rezoluce. Děkuji vám, paní kolegyně. Teď máme catch the eye a slovo má pan, Hež, pan Šogor na jednu minutu. V roce 2010 slíbila vojenská junta, že provede svobodné volby. Je nutné, aby Evropská unie tlačila na vojenskou chuntu, aby došlo k demokratické proměně v této zemi. Je nutné, aby bylo zaručeno, že etnické menšiny, které žijí v Barmě, se budou moci těchto voleb účastnit. Tím by skončily konflikty, kterých jsme byli svědky tolikrát. Je zde čínská menšina, Čína může hodně pomáhat, ale myslím si, že je také nutné, aby Číňany samotné uznali Ujgury a Tibetany své vlastní menšiny. Pokud jde o EU, EU bude efektivní a důvěryhodná ve své práci pouze tehdy, pokud bude aplikovat stejná práva ve všech členských státech, pokud jde o práva menšin. Stále máme v Evropské unii eh, pravidla zákony týkající se jazyku. Nehovořím jenom o Slovensku, ale eh, jsou zde také další eh, jiné zákony eh, týkající se omezení některých jazyků. Lidé v některých částech EU nemohou hovořit svým jazykem. Evropská unie nebude mít důvěryhodnost, pokud nebude věc řešit. A další řečník, jedna minuta. Pane předsedo, eh, vojenská chunta v Barmě a její kroky vedly ke zhoršení lidských práv v této zemi. A vedlo to k etnickým čistkám, a k politickým procesům, a k únosům, a k boji proti eh, odpůrcům režimu. To je každodenní realita. A volby eh, nebo předstírané demokratické volby v každém případě situaci nezlepší usnesení Evropského parlamentu budou k ničemu. Je nutné, abychom využili tlak Evropské unie a snažili se ovlivnit Čínu a Rusko, aby tyto země svoje politickou váhu využily proti vojenskému režimu v Barmě. Také sousední země, aby měly mít vliv na tuto situaci a snažit se zlepšit lidská práva v této zemi. Děkuji a nakonec kolega Preda, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Před nějakou dobou někdo řekl, že Barma už byla předmětem více usnesení, jenomže my musíme ještě a ještě mluvit o Barmě protože to je země, kde skutečně je potlačování jedno z nejhorších. Je to země, kde se systematicky porušují lidská práva. Je to jeden, vlastně jedna z charakteristik typická pro tuto zemi. Zatýkání doma, prostě náhodná zatýkání, to je všechno běžná věc. A víme dobře, že opozice je také potlačována. Také buddhistické hnutí a buddhisté jsou pro následování. Takže my musíme brát v úvahu to, co se odehraje další měsíc. Je tu konzultace všech místních politických stran, aby proběhly správné, korektní volby. Jinak bude pořád u moci junta. Děkuji. Na závěr rozpravy paní komisařka Redingová ve jménu komise. Pane předsedo, jak poslanci jasně zdůraznili, dochází k vážnému porušování lidských práv v Barmě. Vojenská vláda nereagovala na mezinárodní výzvy, aby zastavila porušování lidských práv a nepropustila politické vězně, včetně Ayung Yang Suki. A stále zde roste tlak na Rohingyje, aby odešli ze země a dochází ke zhoršování sociálně-ekonomických podmínek. Odhaduje se, že 80 populace žije na venkově. Dochází zde k velkém, velkým problémům v zemědělství a v produkci potravin. Evropská unie několikrát vydala usnesení odmítající porušování lidských práv. Evropská unie rovněž zpřísnila sankce. Zároveň jsme tlačili na sousedy a barmy Myanmaru, jako je Čína a Indie, aby využívali diplomatických tlaků. A někteří tak skutečně dělají. Evropská unie silně podporovala také snahy OSN. Tato opatření vedla k problémům vojenské vlády, ale bohužel nevedla k tomu, že by vláda změnila své chování. Nyní a vojenská vláda slíbila v roce 2010 volby. A měl by to být první krok odchodu od moci. My budeme moci soudit tyto volby jenom ve chvíli, kdy bude vydán volební zákon a kdy uvidíme, zda zde jsou jasná pravidla pro hlasování. Evropská unie v současné době je ochotna eh, spolupracovat eh, s vládou, aby se připravili volby a aby tak začala nová pozitivní fáze v historii Barmy. Když to říkám, chci zdůraznit, že Evropská unie nechce izolovat Barmu. Ve skutečnosti jsme největšími dárci humanitární a podobné pomoci této zemi. Naše pomoc jde především na venkov, a to především do eh, delty, která se stále vzpamatovává z cyklonu Nargis. Zároveň podporujeme uprchlíky u tajských hranic. Zpráva speciálního zpravodaje OSN se vyjadřuje zcela jasně. My podporujeme speciálního zpravodaje OSN a jsme připraveni mu pomáhat. Víme ale také, že přímé aktivity týkající se lidských práv v Barmě jsou jenom stěží možné. Evropská unie nebude vyzvána k tomu, aby se stala pozorovatelem při volbách. Musíme tak využívat nepřímá opatření. Lidská práva tak jsou zabudována do všech našich programů pomoci, abychom podporovali naše hodnoty, lidská práva, rozvoj a dialog, musíme vysílat jasné poselství. Parlament dnes toto jasné poselství vysílá a já jsem si jistá, že bude vyslyšeno. A rovněž jsem si jistá, že bychom neměli přenášet na někoho jiného, na sousední země tlak na Myanmar. My sami musíme eh, dodržet náš závazek, my musíme tlačit na dodržování lidských práv, tlačit na barmské úřady. To jsme dělali do posud a budeme v tom i pokračovat. Děkuji vám, paní komisařko. A na závěr eh, bylo eh, podáno šest návrhu usnesení, tím je debata ukončena a hlasování vlastně proběhne hned. Tak nejdříve šest návrhů usnesení k Venezuele. Zde nemáme pozměňovací návrhy, takže budeme hlasovat po jménech o